Good morning, please take your seats. Eh, dobré dopoledne. Eh, prosím, zaujměte svá místa, abychom mohli začít diskusi k bodu 6. Eh, dovolte mi, abych uvítal pana Hocher Vorsta, který je předsedou Rady pro mezinárodní účetní standardy a pana Likanena, který je předsedou správců nadace mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Mezinárodní hrada pro účetní standardy je nezávislým soukromým orgánem, která zpracovává mezinárodní finanční standardy pro výkaznictví. IFRS pak budou zapracovány do AKI EU prostřednictvím postupu souhlasu. Pan Hockersworth zajímal různá stanoviska v nizozemské vládě, byl také ministrem financí a pan Likanen mimo jiné byl po dvě sedmiletá období guvernérem Bank of Finland, byl guvernérem Mezinárodního měnového měnového fondu a členem řídící rady Evropské centrální banky. Byl také komisařem v Evropské komisaři a zastával též funkci ministra financí Finska od roku 1987 do roku 2009. Teď eh, eh, udělím slovo panu Hockerworstovi na 10 minut. pane předsedo. Nejprve několik historických poznávek, poznámek, protože předseda um, t, koho? globally. Byl velice uznávaným finančníkem a byl také prvním předsedou uh, sboru pověřenců nadace IFRS. Byl jsem tady, když přijel do Bruselu, právě tehdy, když hovořil o e, tom, jaký je svět poté, když padl Enron a další společnosti a byl přesvědčen o tom, že je třeba změnit eh, situaci tak, aby bylo více důvěru a transparentnosti na evropské úrovni. Byla to doba, kdy i Evropská unie začala schvalovat IFRS standardy a v tomto směru sehrál klíčovou úlohu Evropský parlament. To je tedy jenom o historii. Už je to 18 let za tu dobu se stalo mnoho věcí struktura eh, řízení se také změnila, protože teď máme i radu pro monitorování nadace IFRS. Je to rada veřejných orgánů, která vlastně posiluje dozor v rámci veřejného zájmu eh, přičemž eh, finanční EIFRS eh, e má tedy eh, nadaci pověřenců, kteří odpovídají za řízení této nadace. Klíčovým úkolem podle našich stanov je, aby pověřenci plnili hlavně čtyři věci. Za prvé, mají zajišťovat přehled širokých strategických otázek, které se dotýkají finančních výkaznických standardů. Dále mají také vlastně odpovědnost za stanovení finančních eh, uspořádání a je třeba také udržovat patřičná finanční uspořádání a schvalují, eh, schvaluje tato rada pověřenců i výroční rozpočet. A třetí věc je velice důležitá, totiž, že my nominujeme členy Rady pro mezinárodní finanční standardy, e, účetní standardy a také předsedu. Za to tedy odpovídají tito pověřenci. A nakonec je naším úkolem také vytvářet a pozměňovat operační postupy, konzultační zařízení a patřičný proces. Když jsou standardy přijímány globálně, pak je tedy důležité, aby lidé, trhy, občané měli důvěru, že se to dělalo správným postupem, aby také viděli, jak je možné reagovat na různé věci. A teď už bych předal slovo kolegovi a samozřejmě, že rád zodpovím na veškeré vaše dotazy. Děkuji a děkuji vám, členům Ekonu, za to, že nás sem znovu pozvali. Já jsem byl minimálně desetkrát na tomto výboru a je mi velkým potěšením, že jsem zde znovu přítomen. Jak už řekl Aki, eh, naše rada začala existovat zhruba 16 let a zhruba 140 států už přijalo naše standardy. A to je pozoruhodná věc. IFRS se staly jedním z nejdůležitějším souborem finančních mezinárodních standardů, které se neustále široce uplatňují bez ohledu na veškeré tendence proti globalizaci a e, je to velké veřejné dobro pro investory, protože ty, ti tím pádem mohou lépe rozumět a mít větší důvěru ve e, finanční výkazy ze celého světa. Například e, v penzijní fondy financují investují do celého světa, do zemí celého světa, proto je pro ně tato srovnatelnost velkou výhodou. Je to také výhodou pro mezinárodní korporace, protože zase všechny hovoří stejným účetním jazykem na celém světě. Neboli je to obrovská výhoda, veřejná výhoda. Je tady ale určitá výjimka, kde pořád ještě neexistuje patřičný globální standard. A právě o této výjimce budu dnes hovořit. A je to IFRS 17. Je to standard pro pojišťovnickou činnost. A to teprve vstoupí v platnost a teprve se to začne uplatňovat. Prosím o další slide. V současné době existuje široká škála zúčtování pojišťovnických operací. Většina eh, vlastně používají ještě účetnictví na základě historických eh, nákladů. To znamená, že například to, co má vyplácet podnik eh, nebo společnost jako životní pojistku, to se pořád na to se uplatňují historické úrokové sazby, jako diskontní sazby. Přičemž tehdy byla jiná situace a teď vlastně často pojišťovny musí kupovat vládní obligace, které často mají negativní výnos. Proto tedy toto je veliká výzva, velký problém pro pojišťovny. A přitom probíhá mnoho účetních operací, které vlastně nevykazují nebo nesprávně ukazují tu škodu, kterou nadělaly tyto nízké úrokové sazby. A proto také IMF a také Rada pro finanční stabilitu, jejíž jsem členem, naléhají na to, aby celosvětově byl tento standard přijat, protože současné účtování je velice chabé. Možná, že vám dokážu ukázat na dalším Um, slajdu rozdíl mezi tím, co zaručili podniky svým klientům a mezi výnosy, které získávají ze státních obligací. Vidíte, že ten spread je často negativním na zemích. Jedná se například o Koreu, Japonsko, Tajvan, také to částečně platí pro um, pojišťovatele na německém vodu, eh, trhu. Ti jsou jaksi pod vodou, protože mají negativní výnos z investic. A určitě by se tento problém nikdy tak nevyostřil, kdyby se od začátku to správně účtovalo, kdyby se to vždycky uspůsobovalo současným a nikoli v historickým úrokovým sazbám, které vlastně už ztrácejí relevantnost. To je tedy e, dobrý příklad, jak špatné účetnictví vede i k špatným e, praxím biznesu. Takže my jsme eh, uvedli standard IFRS 17. Je to příšerně komplikovaný standard, eh, co ještě zjistíte, až bude na vás, abyste to schválili nebudu zabíhat do eh, podrobností, ale vychází nikoli z historických nákladů, ale současných předpokladů, které se neustále aktualizují a které opravdu obrážejí pravé eh, náklady spojené s obcemi a zárukami. A také vykazování příjmů se hodně zlepšilo. V současné době je mnoho pojišťoven, které dokonce vykazují i depozity, které, ty úložky od eh, klientů, které dostávají. Můžete si představit, že by to dělal nějaký management v bance? A IFRS 17 je také dobrým příkladem, jak dobře a úzce spolupracujeme s Evropou, EFRAG, EFRAG konkrétně. Máme poměrně úzkou skupinu lidí v Londýně a potřebujeme samozřejmě expertní znalosti odborníků z vnějšího světa, aby to bylo dobré. Máme velký proces eh, náležitého postupu a určitě nasloucháme EFRAGu. Eh, ve fázi implementace standardu což je nesmírně komplikovaný proces, už poukazovali pojišťovny z celého světa na mnoho problémů a také EFRAK a ptali se nás, jestli by ta implementace se nedala trochu zjednodušit tím, že by se ten standard trošičku změnil. A tady vám chci ukázat, že z deseti eh, těch bodů, na které se poukazovalo, šest nadnesl EFRAK a pět jsme řešili. Samozřejmě, že Evropská unie je jednou z nejdůležitějších eh, zúčastněných stran vedoucích zástupců v EFRAGu, proto si myslíme, že je naší povinností eh, se velice úzce eh, zapojovat do činnosti spolu s našimi evropskými partnery. Já jsem velice rád, že to takhle odpovědně probíhá. Pak je tady další současný projekt, na kterém pracujeme a říká jsem tomu primární finanční výkazy nebo závěrky předběžné. To je velice důležité pro investory a také pro podniky. V současné době se jedná o to, aby se, výkaz, výkazov, aby se výsledovka více strukturovala. Teď se vždycky nahoře dají příjmy a dole zisky a ztráty, ale ne moc mezi tím a každý chce vysvětlit, co je EBIT, co je operační finanční eh, zisk a prostě ty pod sumy, které nejsou úplně srozumitelné. Čili jedná se o to, aby si potom nedělali taková opatření, která by nebyla v souladu a která si vypracovávají samé podniky. To je vždycky jak se na té růžové straně, ale a vždycky prostě to, co potom podnik, který si to sám takhle udělá, vykazuje, vlastně to vidí příliš růzově. Proto jsme si řekli, že s tím musíme něco udělat a rozhodli jsme se, že tyto pod součty budeme definovat a že budeme vyžadovat větší disciplínu ohledně toho, jak se tato opatření používají. A řekli jsme si, že to bude určitě užitečné v souvislosti i s tím, že probíhá k automatizaci, digitalizaci finančních informací a rovněž z tohoto důvodu je velice důležité, aby tady bylo hodně údajů k dispozici, protože ty potom zpracovávají počítače a právě protože těch dat je tolik, pak je důležité, aby to bylo hodně dobře strukturované a tomu tak v minulosti moc nebylo. Pokud mám ještě trošku času, pane předsedající, pak bych se rád zmínil o úloze naší rady v širším korporátním výkaznictví, včetně udržitelnosti. Všichni o tom hovoří, v Evropě se o tom hovoří. Nás samozřejmě v první řadě zajímají finanční výkazy ale vždycky jsme si také uvědomovali, že je mnoho finanč, eh, eh, relevantních informací z hlediska financí, například týká se to podnikatelského modelu, týká se to nehmotných aktiv, jako je eh, síťová funkce vaší firmy a tak dále, že prostě tyto informace se nedají dost dobře podchytit v rozvaze nebo ehm, výsledovce, protože je to těžké nějak vykázat a změřit ale také si uvědomujeme, že je to relevantní pro investory a proto by se o tom mělo hovořit ve výročních zprávách, vždycky by to v těch výkazech, vždycky by to mělo být v komentářích, eh, který dělá management. Měl by tam být tedy potom takový, eh, takovýto komentář a uvědomujeme si, že informace, o udržitelnosti jsou stále e, finančně relevantnější pro podniky, protože teď, proto teď e, aktualizujeme e, požadavek na tyto komentáře. Například se ptáme managementu, pokud jsou nějaké otázky, které se týkají udržitelnosti a které se vás dotknou finančně, možná ne teď, ale v budoucnosti, tak to tam prosím dávejte do toho komentáře. My to sami jaksi nepíšeme, ale dáváme určitý instrument, prostřednictvím kterého se to dá vykazovat. A nakonec jenom ještě několik slov o IBOR, protože vím, že to zajímá mnohé, že vlastně se začínají používat jiné referenční sazby a že z toho vyplývají velice složité účetní otázky. My na tom hodně pracujeme, jsme v úzkém kontaktu s Evropskou komisí, tak, abychom to měli hotové včas, aby to zase Evropská komise mohla co nejrychleji odsouhlasit. Děkuji mnohokrát a s potěšením zodpovím dotazy. Děkuji. Budeme mít pětiminutová kola otázek a odpovědí za EPP. Tady mám paní Sirpu Pětikajnen, prosím. Děkuji a rovněž děkuji za ty úvodní poznámky. Já bych ráda zdůraznila dvě záležitosti. Když hovoříme o um, likviditě či záležitosti s problematickou ziskovostí pojišťovatelů, máme paralelně i určité mm, investiční fondy, které například mají peníze ve fosilních palivech a tam se výhledově můžou objevit problémy. Tedy když hovoříme o pravidlech pro vypočítávání, tady bych jenom chtěla poukázat na to, že je nesmírně problematické investovat dlouhodobě do těchto záležitostí, které jsou riskantní. A mě by zajímalo, jak eh, toto, ten hlavolám vyřešit. A zda máte nějaké náměty na to, jak je možné to je propočty přizpůsobovat a rovněž udržitelné účastnictví, zda by tam šlo navodit, protože samozřejmě, že si přejeme harmonizovaný systém, ale jak to můžeme poměřovat, už se snažíme to navodit po hospodářské stránce, ale nyní máme před očima neuvěřitelná rizika spojená s klimatem a já si troufám říci, že se to ještě vystupňuje v nejbližší době, tedy jak propočítávat finanční rizika. Velice případná otázka, říká předseda, ano, ehm, a objevuje se často. Dejme tomu, že Evropská unie zavede velice přísnou legislativu, která uvalí povinnost na určité firmy, například těžební, omezit eh, těžbu či podrobit ji při eh, slušným pravidlům přísným. Eh, po účetní stránce oni se mohou podívat na své aktivity a zjistit, že určité investice jakoby nelze už odčinit. Tak současná pravidla budou požadovat už to jaksi zabudovat do té účetní závěrky, do toho výkazu. A to jsou bezprostřední rizika v horizontu 3 až 5 let, kde oni to už musí jaksi promítnout. A tam nepotřebujeme moc měnit, tam už máme na to způsoby v tom řádném účetnictví. A nyní ta dlouhodobá rizika. To jsou firmy, které pracují s horizontem 10, 20, 30 let, kde se hovoří například o spotřebě nafty, která zatím je předvídatelná, ale ta firma si může říci, že možná v dlouhodobé budoucnosti se to ovzduší změní, změní se na ně požadavky. To je taková měkká informace, která je kdesi v budoucnu. A tam jsem se právě o tom zmínil, že se má něco vpisovat do těch poznámek ředitelských, kde oni to popíšou spíš po kvalitativní stránce než po finanční stránce, totiž vylíčí, v čem může spočívat hrozba do budoucna. Ještě pokud chcete se připtat, je na to prostor. Ano, jistě ta diskuse může být vedena dál, ale co já bych ráda zde čekala či viděla, je kromě těchto kvalitativních měkkých eh, možností, které mají, mít něco kvantitativního, protože přece je třeba v biodiverzitě například propočítat, kolik potřebujeme vody tam a tam. A tam si můžeme propočítat eh, i budoucnost jakéhosi biotopu. A tady si myslím, že by to šlo začlenit do globálního účetnictví a do těch eh, standardů. Ano, určité scénáře a určité rámce už existují, zní odpověď. Například eh, ten Task Force pro mm, klimatické informace mm, tam se pročítá s dlouhodobým horizontem a tam jsou firmy dotazovány s čím pracují a jaké jsou jejich výhledy. Ale nikdy to nebude tak precizní, aby to vyhovělo našim účetním standardům těm denodenním, které jsou mnohem přísnější. Ale ten typ informací by zcela jistě měl mít místo v komentářích managementu a nejde pouze o jakési vágní postřehy, ale i o prognózy seriózní povahy. Děkuji za SAD. Máme tady paní Enel, pana Laun. Děkuji, pane předsedo, pana Hebna Luoma. S velkým potěšením vidím, že zde máme takové odborníky, pane předsedo. Mám zde dvě otázky. První se týká EFRS a jak to tam vypadá, a druhá se týká úlohy odvětví auditorů. Tedy tvoříme systém a hovoříme o něm, snažíme se ji dolatit a vy zdůrazňujete úlohu důvěry, zájemné důvěry a to bude rozhodně srdcem toho nového systému i z pohledu veřejnosti, pokud tedy i pojišťovnictví má být do všeho začleněno. Nicméně dnešnímu dni je známo, že ne všechny státy uplatňují IFRS 17 a pro mě je překvapivé, že ani USA těm zemím nepatří, které by to uplatňovaly. A mě by zajímal váš názor, když tedy jsme hovořili před 18 lety, že se takto rozhodli, jaké byly toho důvody a jak jaký to má dopad na eh, porovnávání či srovnatelnost eh, těch eh, pojišťovnických smluv či podmínek. A pak ještě, když hovoříme o účetnictví, které bude sehrávat kritickou úlohu v tom, že pokud firmy neudá, nepracují s pravdivými údaji, Eh, tak se to vymstí všem. Právě v nedávné době jsme přece byli svědky celé řady skandálů, které spočívaly z eh, podvody v účetnictví. A mě by zajímal váš názor na postoj britského eh, antimonopolního údaju, který hovoří o změnách, jak ve smyslu hm, toho, že by mohly i firmy mimo tu auditní velkou čtyřku pomoci a ty audity a jinak, že by se mohly i změnit eh, podmínky. Děkuji. Souhlasíte s tím? Vy jste bývalý minister financí, tak určitě na to máte jakýsi názor, ale já si dovolím začít. Z historického pohledu správně jste řekl, že eh, USA hm, tam to bylo ovlivněno právě Polem Walkerem. A potom se naše cesty rozešly. Chci přesto zdůraznit, že pracovní vztahy fungují. A IFRS, tam ty finanční rozvoje jsou akceptovány, pracuje se s nimi a obou straně uvažujeme v tom smyslu, že se chceme hlavně vyhnout jakýmkoliv turbulencím. Tedy když máme například napětí v mezinárodních obchodních vztazích, tak tam právě nechceme, aby tam byly problémy s účetnictvím. My jsme například měli schůzku v New Yorku, tam jsme navštívili i SSE, což je ten vedoucí úřad, máme dobré pracovní vztahy a scházíme se často. Vše tedy funguje nikoli ideálně, rádi bychom měli stejné standardy, ale v těch rozhodujících oblastech sdílíme stejný přístup a obě strany se ze všech sil snaží, aby to nevedlo k žádným zádrhelům. Mm, ovšem otázka UIFRS 17, to je širší otázka. Já jsem v lednu navštívil Čínu a Předtím jsem byl v Japonsku a snažil jsem se zjistit, jak jejich právní systém a obecně ve světě, jak se na IFRS pohlíží V praxi jsem zjistil, že se jedná o globální standard. Většina firm eh, se těch standardů drží. A naší povinnosti je snaží se, snažit se zavést i tu implementaci plošně, jakoby oficiálně. Tedy i když v praxi ne všude ten standard je totožný, všude je zájem na přátelském soutěžití, nazval bych to, aby v praxi vše fungovalo a zejména u těch korporátních standardů, aby to bylo srovnatelné. Děkuji vám za vaši otázku. A já si dovolím k tomu malý dovětek. Američané se v roce 2011 znovu obnovit gap a to bylo tehdy velké zklamání. Mnozí předvídali, že zbytek světa od IFRS se odkloní, ale nedošlo k tomu. IVRS se rozrůstá, šíří přes třetina japonských firm používá čisté IVRS a rozdíl mezi čínským systémem a systémem IVRS je téměř nulový a i v jiných zemích pokračuje mm, to, že se přijímá postupně IVRS. Tedy já si troufám říci, že v praxi je to skutečně globální standard a použitelný, čitelný kdekoliv Troufám si říci, že když se nám podaří konsolidovat eh, využití tohoto standardu ve všech těch zemí, zamezit divergenci, tak si konečně o to řeknou i americké firmy. Řeknou, proč nechceme hovořit stejnou řečí jako evropské firmy a jako zbytek světa pak vaše otázka týkající auditu. To v podstatě není ani tak eh, moje políčko, ale mám na to osobní názor. Za prvé, to, že by měl probíhat jakýsi společný audit, to je katastrofa. Máte dvě auditní firmy a ty mají být odpovědny za tutéž práci, tak se tím rozmělňuje individuální zodpovědnost a to pak se z toho může udělat obrovský problém. A pak můžeme říci, audity selhaly, tak jim zdvojme obraty prostě jim platíme více, tím, že jim budeme zadávat více úkolů. To nikomu nepomůže. Navíc to posiluje ten trend, že e, máme už závislost na těch, kteří a máme stále menší volbu. Koho volit? Když už musíme zvolit dva, tak je to ještě horší, než když potřebujeme jednoho. Měla by být čistá, čisté oddělení auditu a poradenství, tak to je dobrý nápad, to je mnohem lepší. Já jsem předsedou aditního výboru a tam problém spočívá v tom, aby se vůbec našli kandidáti auditoři. Mno, většina firm dává přednost těm konsultingovým službám. Zaríňu tady nevidím, nikoho, kdo by měl zájem položit otázku, ani za skupinu ID. Je tomu tak. Tedy za zelené Sven Giegold, prosím. Vítejte v novém parlamentu, pánové. Já si vzpomínám, ty diskuse v minulosti byly nesmírně zajímavé. Nyní už máme nové poslance, nové členy a jsem rád, že zde vidím pana Líkanena v jeho novém novém pracovní zařazení. Já bych si býval přál, že by vaše návrhy byly uvedeny do praxe, když jste hovořil o restrukturalizaci bankovnictví. Nyní jste um, v novém zde, v novém mm, zaměstnání, takzvaně v úvozovkách. Nyní se snažíme navodit nové vztahy. Bedlivě jsem poslouchal vaše slova. A jak víte, tak eh, zelená dohoda, zelený úděl, to je takové mm, moto našeho nového volebního období. A nyní se objevuje mnoho otázek. Co to znamená pro korporátní účetní závěrky účetnictví? Zde nám jeden z vás eh, zdůraznil, že je dobré nedržet se pouze konkrétních čísel. Rovněž jsme si pročetli dokument pana Andersona a ten ve zkratce říká ESG. Ten im dopad se objeví jako poplatky za e, překážky, kdykoliv se něco takového objeví. Tak já jsem to pochopil a mně to, musím říci, nestačí. Neodpovídá to ani očekáváním velké části našich zainteresovaných stran. Takže máme zde nový zajímavý svět v minulosti jsme neustále probírali daňové otázky a nyní se táží, eh, bude ISB reagovat na přání, které eh, vůči ní mají eh, parlament a komise, anebo pouze bude opakovat, naše požadavky jsou takové a takové a opakujeme, co už jsme řekli. Takže jsem zvědav, jak budete pružně reagovat. A moje poslední věc, pane Líkanene, rozmyslete si následující záležitost. Existuje zde možnost, že nakonec nakonec někteří um, členové za Evropu budou ve vaší instituci skutečně demokraticky zvoleni. Je totiž pochybné, že tato instituce v podstatě není nijak propojená s principem demokratických voleb a to by si i Evropa měla z principu rozmyslet. On the second issue, of course, we have co se týče té druhé věci, tak samozřejmě máme naše stanovy. A co se změnilo od našeho počátku, tak to je rozhodně ta monitorovací rada a samozřejmě také spolupráce s Evropskou komisí. Podívejte se, pověřenci nebo členové správní rady jsou jmenováni přímo, ne v rámci nějakých voleb, ale rozhodně to, co navrhujete, je možností. Ono to asi nebude úplně jednoduché, ale lze se na to podívat samozřejmě globálně. Máme 144 zemí, které jsou součástí naší organizace, ale rozhodně je to dobrý podnět k zamyšlení. Co se týče toho Green Dealu, já jsem tomu samozřejmě velmi pozorně naslouchal. Jeden velmi známý francouzský ekonom Christian Golfier na podzim vydal knihu, ve které napsal, že nejlepším, nejefektivnějším nástrojem je vždy uhlíková daň, ale Problémem je to, že my samozřejmě všichni víme nebo sdílíme cíle, chceme nějakým způsobem se popasovat s klimatickými změnami. Ale ta opatření, která zastáváme, jsou různá. A kromě toho i ta uhlíková daň je něco extrémně komplikovaného. IFRS se zabývá otázkami finančního výkaznictví, účetního výkaznictví. A my samozřejmě v tuto chvíli víme, že spousta investorů si stěžuje. A teď stačí prostě, abyste, nebo všichni prostě chtějí jednu, jednu, jeden údaj, nějaké jedno číslo, aby podle toho zhodnotili naší práci, ale jde o to, abychom zajistili, že prostě lidi, musíme zajistit, aby tomu lidi rozuměli lépe. A můžeme se samozřejmě k tomu ještě vrátit eh, v naší debatě, ale rozhodně je to komplikovanější, než to na první pohled vypadá. V rámci své odpovědi jsem nechtěla říci, že všechno samozřejmě jde v souladu nebo ruku v ruce s udržitelností, s udržitelností. A já jsem jaksi veřejně už mnohokrát také říkal, že tady těch zúčastněných aktérů je opravdu velmi, velmi mnoho. A zároveň jsem vyzdvihoval, že něco se musí stát musíme jednat. A teď je otázkou, jakou roli v tom chceme hrát. Jak by ta naše role měla vypadat, v tom ještě úplně 100% jasno nemáme. Máme tady dva různé druhy standardů udržitelnosti. To znamená otázky udržitelnosti týkající se finanční budoucnosti podniku a poté další udržitelné standardy, které jsou také legitimní, ale které jsou v podstatě zaměřené na úplně jiné, jiný účel. Vlastně jde o globálnější náhled na věc, co tedy ta jedna daná konkrétní věc znamená pro celou planetu. To je něco, co ještě v našem DNA není. Musíme se s tím nějakým způsobem eh, stotožnit. Ty druhé standardy prostě jdou opravdu ruku v ruce s tím, čím jsme žili v posledních letech, ale v každém případě tady nechci říci, že je samozřejmě všechno už vyřešeno. Pouze chci říci, ve chvíli, kdy se situace stane pro podnik eh, závažnou, no tak samozřejmě bude hledat nějakým způsobem řešení. Děkuji, pan Epping za EKR. Děkuji, děkuji, pane předsedo. V první řadě vítám oba dva řečníky, znám oba dva, i jak pana Hocha Forsa, i pane Likánena, protože jsem, když on byl v komisi, tak já jsem pracoval v kanceláři pana Bolkensteina. A vím, že vy jste hrál v průběhu svého angažmá v komisi opravdu velmi důležitou roli. Máme samozřejmě nového předsedu ECB a novou komisi. Oni všichni velmi e, zásadně podporují Green Deal a Evropská unie chce opravdu na těch, do těch zelených projektů investovat miliardy, ne biliony euro. Ale stále ještě nebylo přesně rozhodnuto, jaké investiční projekty budou považovány za opravdu zelené či nezelené. V chvíli se vypracovává nový certifikační systém. A teď se ptám, vy, jelikož jste za kormidlem v té mezinárodní organizaci, co si o tom myslíte vy, jak je, na základě čeho se bude rozhodovat, co je zelené, více zelené, eh, nahnědlé či okrové? Eh, myslíte si, že tady nebudou hrát eh, obrovskou roli právě různé politické síly? Nepodvede to všechno k systému dotací, dotací, které vlastně jsou placeny z kapes daňových poplatníků. To znamená, že tady vlastně ten ehm, vliv jednotlivých států bude opravdu nadměrný a chci vědět, aby, eh, co si o to myslíte vy, jak vy se k tomu stavíte, k tomuto ozeleňování. Já, prosím vás, už mám dostatečně složitý život jako předseda IASB. Samozřejmě, že je to i hodně politická funkce. A já jsem velmi rád, že nemusím řešit ještě další problémy, protože ty jsou opravdu, nebo jdou nad rámec eh, rozsahu mé působnosti. Co se týče té zelené taxonomie a zdaňování v této oblasti, to je extrémně komplikovaná oblast. Já jsem nedávno v novinách četl o tom, že EU se musí e, rozhodnout, jakým způsobem se postaví k jaderné energii, jestli zůstane vně nebo uvnitř e, té zelené krabice, zdali tedy jaderná energie bude vnímána jako ten ďábel e, na zemi, což samozřejmě bude či si politické rozhodnutí. Ale já jako občan se nad tím mohu zamýšlet, ale není eh, mou povinností eh, tady o tom rozhodovat. Kromě toho ani nevím na základě, jakých řádných informací bych toto rozhodnutí mohl přijmout. Takže eh, já jsem velmi rád, že právě toto rozhodnutí mohu přenechat opravdu někomu jinému. Dvě věci, dvě věci bych tomu řekl. Vrátím se k té uhlíkové daně a z jednoho důchodu, eh, důvodu, protože my v roce 88 jsme jako první přišli s uhlíkovou daní, poté se k nám eh, o rok později přidalo Švédsko. Chci říct, ta základní logika ekonomiky musí fungovat, to znamená, že tady ty externality musí, musí prostě fungovat. A hlavně, co se tedy týče té uhlíkové eh, daně. I co se týče obchodu s emisními povolenkami, je velmi důležité, aby celý ten systém byl co nejjasnější, nejtransparentnější, aby všichni tomu rozuměli. A taxonomie, to je samozřejmě něco, co tady musí fungovat. A já jsem se snažil přečíst celý ten dokument a musím vám říct, že to nebylo jednoduché. To znamená, že se budeme prostě učit eh, zaběhu. Samozřejmě nechceme, aby docházeli tady k nějakému falešnému ozeleňování, takzvanému greenwashingu. Prostě uvidíme za chodu, jak se to bude vyvíjet a budeme se také učit po cestě. A samozřejmě Uvidíme, uvidíme, jakou roli budeme muset eh, zahrát, sehrát, jakou zodpovědnost budeme muset převzít. Děkuji. Nemám tady nikoho za Zagoe, teď se ptám, jestli je tady někdo další za EPP, kdo by chtěl promluvit. Pokud ne, tak Polteng za SAD, prosím. Děkuji, pane předsedo. A hned chci říci, že je velmi důležité, abychom hovořili také o IFRS 17, ale chci se zaměřit na více strategickou otázku. Jsem trošičku zmatený tou prezentací, když eh, tak vyzdvihujete finanční výsledky podniků. Když se například podívám na nizozemské pojišťovací eh, agentury, které se snaží vlastně vyhledat informace Eh, velmi často ale říkají, že je vůbec nezajímá dopad udržitelnosti, eh, v, jak si, co se týče to, té holistické perspektivy. To znamená, jim jde vlastně o ty údaje. Podívejte se, eh, manažeři aktiv v těchto společnostech prostě hledají pro ně relevantní informace. Vy jste říkali, že byste o tom hovořili, ale ptám se, Nemyslíte si, že tady potřebujeme standardní, validovaná data z podniků, abychom s nimi mohli pracovat a ptám se, zdáli tedy ta taxonomie nebo vlastně ta směrnice o nefinančním výkaznictví se ubírá tímto směrem? Nemyslíte si, že tomu tak je? Děkuji, děkuji za vaše otázky. Ano, já stejně jako vy vím, že nizozemští investoři eh, mají jaksi společnou organizaci, která hodně boje za to, aby dostávali tyto informace. Oni dokonce se obrátili na nás, abychom za ně jednali my eh, v tom, této oblasti. A je to něco, co vlastně v tuto chvíli prostudováváme. Zdali bychom tady nějakým způsobem mohli pomoci. Ale dovolte mi, abych řekla následující. Podívejte se, rozsah naší působnosti bude velmi důležitý. Ano, to je jasné, v některých oblastech je to trošičku ohrožené právě tam, kde hovoříme o výkaznictví udržitelnosti. Poté eh, to máme samozřejmě vždycky v pandamu s tím finančním a účetním výkaznictvím. Samozřejmě před deseti nebo několika lety nikdo ani slovo udržitelnost prakticky neznal, nebo nikdo ho nepoužíval v této souvislosti a v tuto chvíli vlastně vytváříme prostor pro toto eh, udržitelné výkaznictví, takže něco děláme. A teď do jaké míry můžeme konat? To je otázka samozřejmě, na kterou se hodně zaměřujeme a musíme ji ještě prostudovat. Samozřejmě musíme se přizpůsobit moderní době, ale Zároveň musíme být velmi opatrní a neměli bychom se angažovat v oblastech, které nejsou součástí našeho DNA. A to je přesně ta otázka, se kterou se teď hodně zabýváme. A poté, co jsem tedy řekl toto, tak ano, já tady vidím, vidím potřebu opravdu pořádného, řádného udržitelného výkaznictví nebo výkaznictví v oblasti udržitelnosti. To je něco, co patří do budoucnosti. Samozřejmě, že to nebude tak precizně měřitelné jako účetní výkaznictví, i když i už i to účetní výkaznictví je hodně spojené s různými politickými okolnostmi a souvislostmi. U toho udržitelného výkaznictví to bude ještě daleko více politická záležitost, to znamená, že tady budeme muset postupovat velmi obezřetně. Ale jak jsem již říkal, ano, rozhodně o tom hovoříme a zamýšlíme se nad tím. Chcete k tomu ještě něco dodat? Možná velmi rychle, prosím. Já doufám, že učení výkaznictví je něco, co se také bude přizpůsobovat eh, budoucnosti a jí míří do budoucnosti, to je jasné. To znamená, já neočekávám, že vy hned okamžitě se k tomu, jak si postavíte s tím, jak si komplexně, ale Jde o to, abychom tady pořád eh, jenom o tom nemluvili, ale abychom začali opravdu jednat a konat, protože tady té práce, kterou máme před sebou, je opravdu velmi mnoho. Ve chvíli, kdy to chcete rozvíjet, no tak musíte začít aspoň. Ano, máte pravdu, ale zároveň je třeba si uvědomit, že na celém světě už existuje mnoha, mnoho orgánů, jako například GRI, SESBY, to jsou prostě subjekty, které už se těmto otázkám dlouho věnují a proto musíme využít jejich expertízu. A proto by bylo dobré, kdyby možná některé z těchto organizací se prostě mohlo spojit a vytvořit třeba nějaký globální nějaké globální centrum, protože tady hovoříme o globálním problému a každý do toho musí přispět svou troškou do mlína, takže já eh, si myslím, že ten problém je známý, je to prostě jeden z největších globálních problémů, před kterým stojíme. Ale podívejte se, já se se všemi snažím bavit, kolega také se snaží bavit se všemi možnými aktéry a snažíme se prostě nazbírat co nejvíce informací, proto abychom přijali řádná rozhodnutí. Děkuji. Pro CatchDI má, nám zbývá ještě pár minut, takže ptám se, kdo ještě chce promluvit. Pane Jakel Junas, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Mě zaujala ta stránka, na které jste ukazoval vlastně ty takzvané investment returns a různé eh, eh, rozdílné jurisdikce. A já se ptám, už teď je to samozřejmě extrémně složité téma z úhlu pohledu účetnictví i z úhlu pohledu chování spotřebitele. A proto se ptám, jak dlouho vlastně tady ten negativní vývoj bude pokračovat, i co se týče tady těch penzijních fondů a pojišťovacích eh, organizací, protože tady určité odhady říkají, že tyto negativní sazby by mohly fungovat nebo být platné mnoho, mnoho let dopředu. To znamená, eh, Chci si zeptat, co si, co si o tom myslíte vy, nebo které další instituce by se této společné debaty měly účastnit? Ano, tak to je velmi dobrá otázka. Ano, některé státy jsou velmi odvážné, jako eh, Korea, která chce přijmout IFRS 17, protože oni chtějí kapitalizovat své, ten, toto odvětví, protože samozřejmě pojišťovnictví potřebuje hodně kapitálu. <clears throat> hodně, hodně německých pojišťovacích eh, institucí nebo firm se nechce jak si dostat eh, do toho rámce IFR, Jsou to daleko menší subjekty, nechtějí tyto standardy převzít. Já bych byl velmi rád, kdyby i Evropa mohla jednat trošičku rychleji, protože čím rychleji se tomu začneme věnovat, tím lépe. Ono toto ještě bude trvat hodně, hodně let a já jsem byl v jedné zemi, kde jeden z lokálních pojišťovatelů mi říkal, že už nemohou v podstatě nabízet určité druhy pojišťovacích produktů, protože jsou v negativním poli a jsou nuceni vlastně zákonodárci nabízet jiné pojišťovací produkty. Takže já si myslím, že čím dříve se nám podaří tuto situaci zlepšit, tím lépe, ale v každém případě to je prostě proces, který bude extrémně dlouhodobý nejen pro pojišťovatele, ale i pro banky, protože když se podíváte, tak vlastně i banky eh, eh, stojí před tím úplně stejným eh, problémem v souvislosti s odpisy hodnoty jejich podílů. To znamená, že tady, tady je to velmi, velmi závažný problém, před kterým nemůžeme zavírat oči. So no. Zdá se, že už nikdo nežádá o slovo, proto bych rád oběma pánům poděkoval. A ale máme tady další požadavek v rámci Catch the Eye a čas máme. Děkuji, já jsem zde. Já jsem nováček v tomto výboru a proto jsem nesledoval tu diskusi po celá léta ohledně udržitelnosti. U nás ve Francii my jsme už přijali způsob nefinančního výkaznictví, což pro velké firmy je povinné. A teď přecházíme k tomu, čemu se říká univerzální účtování, což znamená, že vlastně finanční závěrky, finanční účty by měly být doprovázeny i pozitivními a negativními externalitami eh, v rámci regionu. Hovoříme o tvorbě pracovních míst, o biodiverzitě a dále i o kvalitě života v daném regionu, což eh, možná není úplně nejlepší indikátor, ale pracujeme ve správném směru. Ale také negativní externality CO2, eh, znečištění, dopad negativní na biodiverzitu v regioně. Ptám se, zda vy se na věci také díváte i z tohoto hlediska a pokud to máte v úmyslu, tak jak? E, poprosím jenom o stručné odpovědi. Já vím o tom, že ve Francii už teď je Eh, jsou velice široká pravidla, předpisy, podle kterých eh, podniky musí podávat výkazy týkající se velice širokého rozsahu otázek. Takže finanční výkaz ve Francii má v průměru 400 stránek, což je asi o 50 víc, než kolik mají finanční zprávy, finanční výkazy v Německu. A abych odpověděl panu Tangovi, protože ten v podstatě položil stejnou otázku. Eh, snad už jsem řekl, že IASB určitě se i nadále bude zaměřovat na finanční informace, ale díváme se na všechny tyto věci z širšího hlediska a naši pověřenci postupují velice opatrně, velice detailně všechno zkoumají, ale asi je teď příliš eh, brzy na to, abychom řekli, zda budeme ty obzory dále rozšiřovat. Ještě jednou děkuji našim eh, řečníkům a teď si uděláme krátkou přestávku a hlasovat začneme ve 12. Hello? Tak prosím, abyste všichni zaujali svá místa. Než eh, přistoupíme k eh, oficiálnímu hlasování, tak si vyzkoušíme hlasovací zařízení. Zahajuji hlasování, je to jenom test. Ještě nám zbývají tři, kteří ještě nehlasovali. Ještě jeden, další. Abychom věděli, že tady určitě všichni jsou. Tak ještě jeden. Končím hlasování. Teď eh, můžeme přistoupit k hlasování o první zprávě. Je to bankovní unie, výroční zpráva za rok 2019. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 60. Kdo je pro? První část. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C pro, neověřit, dobře, uděla, ověřujeme pozměňovací návrh 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E, e, D. Pro, proti? Drželi se? Přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 108 pro, proti, zdrželi se, to musím ověřit, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto.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 Pozměňovací návrh 136, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále kompromis M, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis N, pro, proti, zdrželi se, Přijato. Dále kompromis O, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 126, kdo je pro, proti, zdrželi se, to musím ověřit, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 175. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 176. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To zase musíme ověřit. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale chci mít jistotu. Končím hlasování. Přijato tak se omlouvám. Asi na začátku někteří nezvedli ruku. Teď 11 eh, odstavec původní znění pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis Q, pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis R pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis s, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis T, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis U, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis a A pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 211 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 236, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 237 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prosím. O, zahajuji hlasování. Ověřujeme 237. Končím hlasování. Přijato. 239. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis A, B. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis AC, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AD, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AD, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměvací návrh 200 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis AF pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Citace unblock eh, od 1 do 4. Je pro, proti, zdrželi se, přijato. Citace 4, pozměňovací návrh 1, pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhý pozměňovací návrh je pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní text je to odstace 5, pro, proti, zdrželi se, přijato. odstavce 6. Je tady ústní pozměňovací návrh? Ne. Eh, předkládá Renew, respektive mluvíme o odstavci 6. Je tady pozměňovací návrh ústní, eh, který předložil Renew. Nějaké námitky? Žádné námitky. Tak budeme hlasovat o ústní pozměňovacím návrhu pro, proti, drželi se, přijato. Dobře. Pozměňovací... Ne, teď jdeme citace od 7. do 9. budeme unblock hlasovat pro proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 4 pro proti. Zdrželi se přijato. 5 pro proti. Zdrželi se přijato. Původní ne. Kde to je? Teď budeme hlasovat unblock. Citace 11 až 14. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále ústní pozměňovací návrh předkládá zpravodaj k citaci 14. Nějaké námitky? Dobře, takže budeme o něm hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato šestka odpadá a teď máme další ústní pozměňovací návrh zase od pravodaje 14b. Pokud nejsou žádné námitky, budeme hlasovat. Kdo je pro, proti? Zdrželi se, přijato. Teď budeme hlasovat o návrzích 8 a 9, že jsou totožné. Pro, proti, drželi se, přijato. Unblock 15 až 22 tace, Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď eh, pozměvací návrh 10. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní text 23 citace. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměvací návrh 11 pro, proti, drželi se, schváleno. Původní text, to je citace 24 pro, proti, drželi se, přijato. 12 pro, proti, drželi se, přijato. Teď unblock, citace 25 až 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Pozměvací návrh 13. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se, to je musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 18, kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Kompromis dvojité V. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato? Pro, kompromis X. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 35. Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 37. Pro, proti, drželi se, zamítnuto. 38. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis eh, i, eh, I, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Z, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. teď budeme hlasovat o celém pozměněném textu. Nominální jmenovité hlasování zahajuji ho. Končím, ho, končím hlasování. Přijato 42 pro, 9 proti, 3 se zdrželi. Dobře, a teď budeme hlasovat o zprávě o politice Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže. Omlouvám se. Můžeme začít? Takže začínáme. 31. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A kompromis, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 24. Jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To musíme ověřit. Zahajuje hlasování 241. Končím hlasování. Přijato. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G, kdo je pro, proti, eh, zdrželi, je, zdrželi se, eh, teď je 136, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 139. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 190 109, pardon, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnutno 111, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113, je, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153, pro, proti, zdrželi se, přijato. 154, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 155, kdo je pro, proti, zdrželi se, to musíme ověřit. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Kompromis L, pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis M, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 178, kdo je pro, proti, zdrželi se, to je třeba ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. O jeden hlas. Kompromis o kdo je pro, proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis P. Kdo je PA. Kdo je pro, proti. Zdrželi se. Přijato. Dále kompromis. Ne. Pozměňovací návrh 202. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis Q, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 152, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Poslanecí návrh 194, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis S. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis T. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis U. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh 239. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato 240 pro, proti, zdrželi se, přijato 244, kdo je pro, proti, zdrželi se, to je ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. O jeden hlas. 246. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis V, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 112. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 274. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 257. Kdo je pro? Proti? Zdrže... Zdrželi se. Zdá se, že schváleno, ale raději to ověříme. Zahajuje hlasování. 257. Končím hlasování. Přijato. Kompromis dvojité V. Pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh 263 pro, proti, drželi se Zamítnuto 270. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvě, X kompromis. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 117. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis Y. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato kompromis Z. Kdo je pro, proti? zdrželi se, přijato, kompromis AA, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AB, kdo je pro, proti, zdrželi se, eh, přijato. Přicházíme k pozměňovací návrhu 298 pro proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis AC pro, proti, zdrželi se, přijato. Přecházíme k pozměnci návrhu 121 pro, proti, zdrželi se, schválen. 125 pro, proti, zdrželi se, to si musíme ověřit. Zahoji hlasování. The vote. Končím hlasování, schváleno. 299 pro, proti, zdrželi se. Prosím, zvedejte ruce, v opačném případě budeme muset vše ověřovat. 299, eh, kontrola. Končím hlasování. Zamítnuto. No, to byste museli zvedat ruce. 301 pro, proti. Zdrželi se, ano, krásně, schváleno. 302 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 303 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AD pro, proti, zdrželi se, schválen. Přecházíme ke kompromisu AE pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis AF pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AG pro, proti, zdrželi se, schválen. 327 pro, proti, zdrželi se, schválen. 329 pro, proti, zdrželi se, schválen. Druhá část, 329 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis AH pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis AI pro, proti, zdrželi se, schválen. A 335 pro, proti, zdrželi se, schválen. A nyní e, jedna právní obkaz 4 pro, proti, zdrželi se, schválen. Dvojka pro, proti, zdrželi se, schválena. Tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4. Ten je totožný s návrhem 5. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Původní text pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, schválen. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A máme ústní pozměňující návrh, týkají se právního odkazu 17b. Pokud nejsou žádné námitky, budeme hlasovat pro, proti, zdrželi se, schválen. A nyní úvodní ustanovení. Kompromis A je pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis AK pro, proti, zdrželi se, schválen. A pozměňující návrh 17. Pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 18 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňující návrh 24. Mm, pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 25 pro? Proti? zdrželi se, schválen. 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ústní pozměňující návrh týkající úvodního stanovení C. Pokud nejsou námitky, hlasujeme pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A Odstavec 1 výboru INTA pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ano, druhá část, rovněž INTA pro, proti, zdrželi se, přijato. INTA 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. INTA 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, ověříme, dobrá, zahajuji hlasování. Týká se to odstavce 16 výboru INTA. Končím hlasování. Schváleno. Nyní Agri, odstavec 5 pro, proti, zdrželi se, schválen. Odstavec 7, rovněž Agri pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti,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 Schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, děk, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní budeme hlasovat o celém textu v pozměněné podobě a to jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 vás je pro, 5 je proti, 18 se zdrželo. Tedy dokument byl přijat. Dobrá, další bod na našem pořadu jednání. Obvykle bychom ještě hlasovali k Evropskému senetru pro koordinaci evropských podnik, politik za rok 2020 v rámci výročního přehledu růstu. Ještě prosím o pozornost na minutku. Jedná se o významné sdělení. Dnes dopoledne bylo mezi koordinátory rozhodnuto o odložení hlasování a to na první týden března. A proto žádáme, abyste se dostavili dopoledne 4. března v 8.30. Zatím ještě žádáme o schválení, toho se dočkáme do konce dnešního dne. A mm, ještě vám to potvrdíme, že by se hlasovalo o půl deváté ráno 4. března. A